Uh, ladies and gentlemen, shall we get started? Let's resume our proceedings. The parliamentary quarter. Dámy a pánové, zahájí schůzi. Akademická, respektive parlamentní čtvrthodinka právě uplynula. First, uh, item in our Prvním bodem našeho programu odpoledního je slyšení o obchodování s environmentálními produkty. Proč? Jak známo, liberalizace obchodu v, environment, v oblasti environmentálních výrobků a služeb byla předmětem několika eh, jednání eh, eh, v rámci VTO, a to úspěšně. neúspěšně. Nebylo například eh, možné dosáhnout dohody o definici environmentálních výrobků. Eh, Nicméně eh, APEC přijal iniciativu a schválil soupis 54 environmentálních výrobků ehm, tím, že by chtěl snížit eh, celní tarify, které se na ně vztahují. Byla to iniciativa vůdců Azijsko-pacifické ekonomické spolupráce. A eh, nyní jde o to eh, proskoumat, do jaké míry je zde eh, určitý eh, prostor ehm, v rámci této liberalizace environmentálních výrobků a eh, služeb v rámci mandátu Doha snižovat celní tarify abychom eh, byli schopni reagovat pružně na tento nový vývoj. Je také stěžení, aby eh, náš výbor získal určitý eh, vhled do této nové iniciativy. A proto Mám radost, že se k nám dnes připojí celá řada odborníků z této oblasti. Čtyři konkrétně abych byl přesný. A slyšení začneme tím, že jim dáme slovo a poté si samozřejmě uděláme s nimi diskusi. Vyslechneme si jako obvykle i komisi a toto slyšení pak uzavřeme opět tím, že dáme slovo našim hostům, aby zareagovali na poznámky a dotazy z pléna. Naším prvním expertem je pan Peter Brun, je odborným vědeckým pracovníkem v Mezinárodním středisku pro obchod a udržitelný rozvoj ICTSD. Kde pak ho máme tady? Promiňte jemuž hned uděluji slovo. Řekněme, máme k dispozici celkem dvě hodiny, máme čtyři řečníky, otázky, odpovědi komise, takže máte 12 minut. Prosím, máte slovo a děkuji za e, vaši účast. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jste ICT pozval ICTSD na tuto důležitou eh, diskusi. ICTSD je nezávislý myšlenkový trust sídlící v Ženevě, zabývá se výzkumem udržitelného rozvoje. Tato naše instituce se eh, eh, zabývala tímto konkrétním tématem, o němž dnes budeme diskutovat. V zadní části místnosti jsem pro vás připravil určité letáčky, informace o našem centru a flešky. Start by taking a... Dovolte, abych narýsoval úvodem obecnější obrázek o tom, čím se dnes zabýváme. Je to určitě velmi aktuální a významný, eh, významná oblast má sociální, ekonomické i ekologické dopady, pokud k tomu přistupujeme správně, ale Z hlediska eh, regulativní perspektivy se zde řeší celá řada politických oblastí, například ehm, energetická bezpečnost, přístup k energetice, zmírňování klimatických změn, rozvoj zelených technologií a tak dále. Takže je zde eh, výběr z celé škály eh, politik, eh, abyste nalezli ten správný přístup k této tematice. Když na to pohledneme z podnikatelské perspektivy a na to bych se chtěl dnes zaměřit, protože přicházím ze soukromého se sektoru. Sedm let jsem působil v globální eh, společnosti, která se zabývala výrobou eh, větrné energie a mm, tudíž eh, znám tuto problematiku zejména z perspektivy dodavatelského řetězce a tak dále. Takže co je v sázce pro tyto zelené podniky jde o to zajistit rovné ekonomické a podnikatelské podmínky, dále přístupnost k trhům, schopnost politiků plnit sliby v tom smyslu, že ano, tato technologie bude levnější za předpokladu, že dojde k nárůstu trhu a e, rozvoji těchto technologií a díky tomu soukromý sektor bude moci náležitě investovat do tvorby pracovních míst na celém světě. Eh, tento slide eh, asi eh, nebudete moci sami číst. Doufám, že vám to sekretariát potom rozdá, ale jde vlastně o soupis argumentů, proč musíme postupovat zcela konkrétně v oblasti obchodování s ekologickými službami a výrobky. Má to určitý ekonomický a sociální Eh, potenciál. Není to vlastně pouze hra s nulovým součtem, ale s velmi pozitivním přínosem. Když se podíváme na situaci v rozvojových zemích dnes, tak zjišťujeme, že poptávka po energii významně narůstá směrem, eh, čím více se blížíme k roku 2050 z důvodu nárůstu populace, rozvoje jejich ekonomik, a tak z důvodu způsobu života na západě. Proto je velmi důležité, aby tyto země měly možnost získat přístup k zeleným technologiím za únosnou cenu. E, je to přístup, jde o přístup k energii a E, za tímto účelem e, musíme také změnit e, náklady a cenu za energii, zelenou energii. Nyní se podívejme na obchodní toky. V uplynulých desetiletích jsme viděli silný růst v oblasti zelených technologií na světových trzích. Je pravdou, že prožíváme krizi v průmyslu Nechci to zastírat, ano, prožíváme těžké časy na trzích, ale když se na to podíváte z hlediska trendu, tak zjišťujete, že tyto technologie narůstají a doufejme, že budou růst i v budoucnu. Ale samozřejmě to není eh, stoprocentní, není to jisté, protože existují bariéry, které ohrozují toto nebezpečí, tento rozvoj. Když se podíváte na dovozy a vývozy, například v oblasti větrné energie, tak zjistíte, <laughs> že Evropa má velký podíl na vývozu i dovozu. Důvod eh, vysokých eh, dovozu je eh, také to, že do tohoto obrázku je také zahrnut, zahrnuta obchodní výměna uvnitř EU, pokud jde o větrnou energetiku. Uh, only dominated by, by China. It's not so. Není ovšem pravdou, že tato oblast eh, je dominována Čínou, to, eh, tomu tak není. Stejně tak je významným hráčem Evropská unie. Vše, co vidíme v sektoru PV, eh, je vlastně, že se šíří dodavatelský řetězec, ale jsou zde také významní eh, prostředníci eh, a rozvoj technologií vychází právě stále z evropských a amerických trhů. Hovoříme-li o obchodních tocích, eh, tak to, co jim dnes e, dominuje z hlediska obchodní regulace, e, jsou tarify, ale také celá řada netarifních překážek. Jsou to právě tarify, mnohé z nich se týkají průmyslového zboží a za, ob, za normálních okolností e, nedos, nedochází k eskalacím tarifu, ale to, co vytváří ty vysoké bariéry, jsou právě netarifní překážky. Například e, různé místní požadavky. Bylo by dobré, kdybychom mohli učinit i ten poslední krok. Nyní máme iniciativu APEC, stanovující práh 5% v rámci průmyslového zboží v tomto odvětví. A je nutné učinit e, nyní další krok But what is very much on, on této, v této chvíli se eh, podniky také zajímají o to, co se děje v netarifní oblasti. Toto je eh, průsvitka, která ukazuje eh, vývoj během několika let, pokud jde o vývoj požadavků místních požadavku na objem nebo obsah. Faktem je, že dnes průmysl čelí eh, celé řadě místních požadavků na eh, mnoha trzích. A eh, to je vlastně jakýsi model pro postup na mnoha trzích. Je to e, složitá strategie, protože ano, to možná může platit pro země Briku, Čína, Brazílie nebo Indie, ale nemusí to fungovat v Jižní Africe anebo v jiné středně velké e, zemi nebo malé zemi. Je to problematický vývoj, k tomu se ještě vrátím. A také, když se podíváte na sektor e, solární energetiky, i ta je zatížena celou řadou lokálních požadavků. A pak eh, ještě další eh, doložený vývoj na trhu je nárůst eh, různých obchodních opatření, například v rámci řešení sporů. Poslední tři průsvitky jsou jasným důkazem toho, že věci se ubírají nesprávným směrem že tady rýsuje nesprávný trend, komplikovaný trend. Jste-li podnikatelský subjekt, dovedete si představit, eh, jak obtížné je plánovat váš eh, biznis ehm, na základě eh, vlastně této změti nejrůznějších opatření a požadavků? Proč je to problematické? Je to problematické proto, že průmysl dnes soutěží s jinými energetickými technologiemi a eh, vše se točí kolem eh, nákladů technologií. Tady vidíte, že solární energetika a tak dále se snižuje v uplynulých, eh, v posledních letech kdybychom se podívali na delší časový horizont, tak bychom viděli i vývoj větrné energie v zařízeních eh, na výrobu větrné energie je celá řada eh, materiálů, například oceli a tak dále, hliníku a um, ty něco stojí, ale větrná energetika je eh, nyní um, velmi konkurenceschopná ve srovnání s uh, fosilními palivy. A solární energetika se také vyvíjí správně. A o to jde e, skutečně poskytovat, vyrábět energetiku za eh, nízké eh, ceny a eh, nízké náklady za předpokladu, že se ten trh bude náležitě rozvíjet. Pokud bychom se ubírali jinou, jiným směrem, to znamená směrem k nacionalizaci nebo znárodňování, tak by to mohlo být problematické pro průmysl, protože ty trhy se budou zmenšovat. A proto si průmysl myslí, že iniciativa APEC je velmi dobrá věc a je to dobrá zpráva. My se k tomu ještě vrátíme, proč je to tak dobrá zpráva, ale obecně viděno je dobré, že tato část světa se e, angažuje a dělá nyní více než to, co probíhá e, e, již 12 let na půdě VTO ve výboru pro ekologické služby. Možná mi kolega dá za pravdu. Také eh, v rámci FTA probíhá určitý vývoj, naštěstí tež a to je v oblasti zón volného obchodu, možná i díky transatlantických dohod vznikne něco zajímavého, kritická masa, která ehm, podnítí subjekty postupovat dále buď tedy k multilat, třeba až k multilaterální eh, obchodní dohodě. Je to tedy potenciálně dobrý vývoj, ale z hlediska průmyslu jde o to, jak to urychlit. Nemůžeme už čekat 12 let na konečný výsledek musíme již nyní vytěžit eh, ty příležitosti, které se nabízejí také, protože průmysl je nyní v krizi. Eh, musíme řešit celou řadu těchto věcí. Když se podíváme na eh, ten seznam APEKu, tak politicky vzato je to velmi dobrý krok. Když se podíváme na ty konkrétní závazky, Jedná se o asi 50 eh, eh, kapitol nebo 50 položek, které, 54 položek, které usilují o eh, snížení tarifu na 5 do roku 2015. Takže pokud by se Evropská unie k tomu připojila, tak bychom pokryli více než 95 globálního potenciálu. Ale problematika APECu možná spočívá v tom, že to není velký závazek. Mnohé země mají eh, tarify pod 5%, eh, takže není to zase až tak obrovský závazek, eh, přelomový závazek. Možná, že průmysl eh, by eh, usiloval spíše o iniciativu APEC+, Plus nebo APEC++, Plus Plus a eh, o to by se případně mohla i Evropská unie snažit, jak tuto iniciativu APECu ještě rozšířit a nebo ji prohloubit. Iniciativa APEC také neřeší ty místní Eh, požadavky nebo ta místní opatření. To není zahrnuto do iniciativy APECu. Potřebujeme proto, aby to Evropská unie ještě rozšířila a prohloubila. a těším se eh, na diskuse, které určitě povedeme o tom, jaký by byl nejlepší nástroj k dosažení tohoto cíle. Opakuji, já vnímám i transatlantické partnerství jako potenciálně významný nástroj eh, k tomu, aby eh, všechny potenciální partneři usedli k jednacímu stolu a eh, dosáhli nejširší možné globální dohody. A ještě než ukončím, chtěl bych um, zbořit jeden mýtus. Když hovoříme o těch lokálních místních obsazích nebo um, požadavcích, tak množí, mnozí lidé si myslí, že to je to správné, ale ten uh, uh, lokální rozměr uh, je zahrnut již v DNA jednotlivých technologií. Když se podíváte na dodavatelské řetězce a tak dále, to vše je z povahy věcí místního charakteru. Pak tady můžeme také um, dopravu, logistiku a tak dále eh, eh, přenést na místní úroveň. Ale to vše je závislé na eh, rozsahu nebo velikosti trhu a cenách, ale potenciálně můžete celý tento kruh uzavřít na místní úrovni. Jde o to, že v těchto investicích je všude mnoho místních aspektů a dodavatelů a služeb a tak dále. Hodně se hovoří o solárních panelech dovážených z Číny, ale už málo se hovoří o například montážních pracích a e, subdodavatelích, které jsou e, z Evropy. A, a e, to jsou také důležité obchodní toky. To znamená, že to není hra s nulovým součtem, ale s plusovým, pozitivním součtem. Tady bych eh, skončil a poprosil vás, abyste nám pomohli eh, zajistit eh, rovné globální podmínky na globální úrovni během nadcházejících dvou let. Děkuji. Naším dalším řečníkem je paní Motal, která je zástupce vedoucího oddělení generálního ředitele Světové obchodní organizace. Máte také 12 minut. Děkuji, děkuji. Dobrý den. Je skutečně pro mě potěšením a také jsem hrdá, že mohu vás informovat o tom, jak probíhají jednání, kterých se zúčastňuje Světová obchodní organizace a e, abych také mohla pohovořit o tom, jakým způsobem to, co prosazuje APEC eh, v současné době do těchto rozhovorů a jednání zapadá ve snaze dosáhnout určitých cílů. Dovolte, abych nejprve uvedla určitý kontext, ve kterém se odehrávají tato jednání. Eh, ty diskuse, eh, ke kterým dochází právě v oblasti environmentálních produktů a služeb, se odehrává v daleko širším kontextu. Je to vůbec poprvé, kdy tyto environmentální jednání byla zahájena Eh, na bázi multilaterálního eh, systému. A myslím si, že bychom si měli být všichni vědomi toho, jak toto je důležité. Podle pravidel naší organizace už za, v období GATU, kdy Eh, toto bylo schváleno 2047, potom byly eh, další eh, smlouvy a dohody a v rámci tohoto kontextu se vytvořil v jednotlivých zemích jakýsi environmentální prostor, který umožňuje věnovat se environmentálním otázkám v rámci určitých struktur mezinárodních pravidel. Ale vůbec poprvé toho multilaterálního systému tato jednání, která mají za cíl environmentální otázky, se vůbec poprvé poprvé tedy konají. Jinými slovy, tato jednání jsou mimořádně důležitá. Eh, tato jednání byla zahájena ne v nějaké izolaci, ale v rámci jakéhosi balíčku environmentálního a e, ta celá kapitola environmentální, která souvisí s tím e, z Doha, se týká nejrůznějších pravidel a také mezinárodních environmentálních smluv. Eh, například se to týká dotací do rybolovu, týká se to takových otázek, jestli některé země nepříliš, ne, neposkytují příliš mnoho dotací právě eh, pro rybolov, což vede potom eh, ke snižování množství ryb v oceánech a tak dále. A Souvisí to také s tím, o čem hovoříme dnes, to znamená eh, obchodní liberalizace s environmentálními, eh, obchodu s environmentálními produkty. Myslím si, že je potřeba si toto uvědomit, že toto je skutečně vůbec poprvé, co se toto eh, děje pod zastřešením Světové obchodní organizace. Myslím si, že ten cíl je naprosto jasný. Nemá cenu, aby svět penalizoval technologie, které pomáhají ochraňovat naše životní prostředí. Jestliže se podíváme na klimatickou krizi, tak vůbec nedává smysl, abychom eh, se sami eh, nějakým způsobem zraňovali tím, že eh, udržujeme Eh, některé dotace, eh, anebo tím, že neumožňujeme přístup eh, k těmto věcem ze strany lidí, kteří to potřebují. Jinými slovy, je potřeba si uvědomit, že životní prostředí nemá žádné hranice. Podle mého názoru je bohužel nešťastné, že celá tato kapitola týkající se environmentálních otázek v rámci toho kola z Doha kdy občanské společnosti tolik chtěli, eh, aby došlo k těmto jednáním, nakonec vlastně tuto kapitolu opustili. My jsme eh, celá léta slýchali, jak eh, strašně důležité je Eh, aby Světová obchodní organizace byla daleko citlivější k těmto environmentálním otázkám. A když potom ta jednání byla zahájena, tak bylo skutečně překvapivé, že občanská společnost se jakoby stáhla a nechala ta jednání na jednotlivých zemích. Pouze v jedné oblasti si myslím, že občanská společnost byla aktivní a to právě v oblasti dotací pro rybolov, kde některé velice specializované nevládní organizace eh, do, té, do těchto jednání se se zapojil, jinak e, občanská společnost skutečně to nechala běžet. E, myslím si, že by bylo dobré, kdybychom e, si pokusili definovat, co bychom považovali za úspěch v rámci těchto jednání. Vy jste určitě slyšeli, že v Ženevě se hovoří o různých tisících nejrůznějších přístupech, které prosazuje například Indie nebo jiné země, nebo e, Eh, dalších eh, přístupů, které zase někdo jiný, jiná strana to eh, prosazuje, ale důležité bude, jakou cestou se vydáme při těchto jednáních a podle mého názoru míra úspěchu je naprosto jednoznačná. Míra úspěchu závisí na počtu produktů, u kterých bude liberalizovaný obchod. E, to znamená, u kterých bude možné, aby tyto produkty přecházely přes hranice a čím více takovýchto produktů bude, tím úspěšnější budou naše jednání. Co se týče environmentálních otázek, které souvisí s těmito projekty, ty musí být vždy zdůrazňovány, ale ten vlastní počet těch produktů je naprosto zásadní. Další míra úspěchu eh, bude vycházet z toho, kolik zemí se zúčastní těchto eh, jednání. Čím více jich bude, tak tím lepší to bude pro životní prostředí. A to třetí kritérium je závazný charakter všech těch dohod, eh, který, které možná podepíšeme. Jestliže ta, ty dohody budou volně formulovány, tak potom bude velice těžké dobrat se některých řešení, některých sporů. Eh, někteří eh, mohou položit otázku, a jak z toho vycházejí potřeby rozvojových zemí. Podle mého názoru Eh, právě potřeby tohoto rozvojového světa eh, nacházejí eh, určitá řešení právě v těchto jednáních a záleží na jejich míře angažovanosti. Pokud tyto země nebudou přicházet sami se seznamy produktů, které jsou pro ně důležité, tak potom pochopitelně tato jednání moc neposlouží. Takže si myslím, že úroveň zaangažovanosti rozvojového světa je naprosto klíčovým Ehm, faktorem, ehm, který ehm, ovlivní to, do jaké míry budeme úspěšní i v této oblasti. Pochopitelně každý eh, zde v této místnosti má na paměti, eh, eh, si klade otázku, proč se APEKu tato věc podařila, jak je možné, že Světová obchodní organizace v této věci vlastně narazila. Někteří hovoří o tom, že to, čeho dosáhl APEC, je něco, co jsme nikdy ještě neviděli. Spolupráce mezi Čínou a Spojenými státy, zástupci těchto zemí si sedli k jednomu stolu a dosáhli dohod v celé řadě oblastí. Někteří záležitostí by možná argumentoval tak, že v APEKu se to podařilo, protože tady počet aktérů je daleko nižší. Eh, někdo by řekl, jedná se o malé množství produktů, o kterých se hovořilo. Ehm, a někdo by mohl argumentovat tím, že vlastně APEC je daleko méně kritizován než například Světová obchodní organizace, eh, že není v hledáčku médií a tak dále. Čili to jsou všechno věci, které možná Ehm, skutečně usnadnili situaci. A Peku také nebyl zatížen eh, kolem eh, z Doha. Ale já si myslím, že APEKu se toto všechno podařilo, protože ty věci nejsou závazné, protože když z toho odstraníme vlastně tu závaznost, tak potom je velice snadné se na věcech dohodnout. My všichni tady eh, se dohodneme velice snadno na čemkoliv, co pro nikoho z nás nebude závazné, ale otázka je, jakým způsobem můžeme dosáhnout skutečně závazných dohod. Podle mého názoru svět má před sebou jasnou volbu jaké disciplíny chceme prosazovat, jaké zákony obchodní chceme prosazovat, chceme mít ty rozvolněné rámce, anebo chceme mít naprosto přesně definované rámce. Podle mého názoru návrat ke stolu eh, multilaterálního jednání eh, se Světovou obchodní organizací je naprosto zásadní. Eh, bude to bylo to již vůbec první jednání v rámci tohoto multilaterálního obchodního systému. Ale kromě toho musíme i nadále se soustředovat právě na otázku té závaznosti pravidel, která již existují v rámci Světové obchodní organizace. Je potřeba uchovat všechno tato aký a dále s nimi pracovat. Musíme pracovat také s obchodními pravidly, která vycházejí z těch mechanismů Světové obchodní organizace, které uh, nám dali tolik práce, než jsme se na nich shodli. Myslím si, že ta dohoda APEC je skutečně významným milníkem, který by mohl vést až k té multilaterální dohodě. Podle mého názoru na mezinárodní úrovni potřebujeme v současné době eh, právě budovat eh, na základě eh, to, této dohody. Jedná se o 54 produktů. ta obchodní organizace takovýchto produktů má více než 400. A já si myslím, že Evropská unie se může připojit k této iniciativě APEKU, protože většina těch tarifů, většina těch cel, které se týkají těchto produktů, které jsou na tomto seznamu, jsou pod úrovni 5%. Takže Evropská unie může skutečně se k tomu přidat, eh, protože jí to nebude nic stát, nemusí se eh, k ničemu přizpůsobovat. Nicméně symbolismus, který by vyplýval z toho, že se Evropská unie k této iniciativě připojí, je mimořádně eh, velký Mohlo by to vést k, dalšímu významně, k další významnější dohodě a kromě toho také environmentální služby se, by se mohly dostat na program jednání, což je věc, kterou zatím APEC eh, vynechává z těchto jednání, ale myslím si, že právě bychom mohli hovořit i o těchto službách a eh, možná, že dokonce bychom mohli eh, později to rozšířit i na takové jako zásadnější environmentální eh, eh, diskuse. Je potřeba si uvědomit, že to všechno se dá nějakým způsobem vyměnit za něco jiného. Můžeme mít buď něco, co bude eh, velice ambiciozní, ale nebude to závazné. Na druhé straně můžeme něco, co bude možná méně ambiciozní, ale bude to závazné. Čili otázka je, jestli můžeme rekalibrovat tu svoji ambici a pokusit se e, dosáhnout skutečně závazné dohody. A to, já bych se na vás chtěla obrátit a apelovat na vás tím, abyste o těchto věcech uvažovali. Dovolte, abych řekla ještě dvě věci, které jsou důležité. Za prvé, v současné době se snažíme v rámci Světové obchodní organizace pracovat s těmito věcmi v situaci, která je daleko obtížnější, než když byla tato jednání zahájena. Před v současné době dochází k obrovskému napětí mezi obchodem a životním prostředím. Hlavně proto, že veškerá ta jednání týkající se klimatických změn vlastně se zabržděna a tato patová situace vlastně se eh, projevuje také v možnostech Světové obchodní organizace. Dochází k nárůstu napětí eh, o takových otázkách, jako je daň eh, na uhlík, nebo jako jsou například označování produktů, jako jsou otázky toho obchodování s emisemi a tak dále takže dochází i k nejrůznějším sporům také v oblasti těch obnovitelných energetických zdrojů, kdy jednotlivé země vlastně napadají eh, dotace, které jiné státy dostávají a navíc to souvisí také s tou otázkou toho takzvaného lokálního obsahu. Jestliže máme dosáhnout v takovémto klimatu eh, určité dohody, tak by to bylo skutečně úžasné. Je potřeba se vzdálit od toho prostředí, ve kterém v současné době existuje to napětí a je potřeba eh, tyto věci řešit. Je potřeba mít eh, seznam který, produktů, které budou souviset právě také s otázkou boje s klimatickými změnami. Je třeba si uvědomit, že v současné době žijeme v kontextu globálních Eh, hodnot. Jinými slovy, eh, výrobky nejsou vyráběny celé v jedné zemi a vyváženy do druhé země. Velice často jsou vyráběny v celé řadě zemí. Jestliže se podíváte na solární panely, jestli se podíváte jenom na solární panel, i když na to bude napsáno vyrobeno v Číně, tak eh, fakticky to znamená, že celá řada komponent byly do Číny dovezeny z Německa a z dalších zemí a pak to prodávají, se prodává jako čínský produkt. V současné době e, tarify skutečně nemají žádný smysl, jestliže se podíváme na to, jak silně je současný svět integrovan. A myslím si, že environmentální sektor je velice dynamický <clears throat> a myslím si, že e, mít tarify v této oblasti by bylo velice špatné, jak z hlediska obchodního, tak z hlediska environmentálního. Děkuji. Děkuji a další je pan Van Sloten, který je výkonným ředitelem Industrial Policy eh, Rady, Evropské rady pro chemický průmysl s kratkou CEFIC. Prosím, máte slovo. Opět 12 minut. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Nejprve chci poděkovat našemu předsedovi, že eh, CEFIC pozval na toto slyšení. Návrh zrušit celní tarify pro ekologické nebo zelené zboží, to je v módě nyní a na první pohled se zdá, že to eh, bude prospěšné pro naši ekonomiku, pro životní prostředí a pro sociální sféru. Nedávno Evropská rada prohlásila, že je třeba eh, dalšího pokroku směrem k liberalizaci Eh, s ekologickým zbožím a službami, což přispěje k, k efektivnější, zelenější, konkurenceschopnější ekonomice. Tato diskuze o liberalizaci také dostala nový impuls na zasedání APEKu v září ve Vladivostoku, kdy eh, nyní tedy v podstatě máme 54 položek na seznamu, kde by Mm, ten tarif měl být 5% či méně do roku 2015. Chemický průmysl eh, věří a podporuje multilaterální obchod a jeho liberalizaci, především pokud jde o eliminaci tzv. chemických tarifů. Ale nicméně dovolte, abych to trochu rozvedl, protože často eh, se to koncepčně všechno maté, jsou zde určité diskriminační postoje, které podle nás jsou eh, neodůvodněné a v praxi ani neproveditelné, milné. Diskuse v rámci VTO na téma liberalizace ekologického zboží to je něco, co již pokračuje deset let a nikam to nesměřuje. Jeden z důvodů, proč VTO zatím nepokročilo v diskuzích, je ten fakt, že členové nejsou schopni se dohodnout na tom, jak definovat eh, ty environmentální komodity nebo ekologické zboží. A takže máme zde pár příkladů. Například chlor, ten je potřeba pro eh, sanitaci pitné vody a chlor zachraňuje vlastně životy milionů lidí. Ale když se špatně používá, tak poškozuje životní prostředí a lidské zdraví. Je to tedy eh, eh, environmentální komodita. Bioetanol, který se eh, vyrábí z eh, eh, brazilské třtiny, tedy je na tom lépe z CO2, než třeba bioetanol, který se vyrábí z řepy v Evropě či v Americe z kukuřice. Takže bioetanol, jak to je? Lze to definovat jako environmentální komoditu, protože může mít i velice negativní dopad na dodávky potravin, jak někteří tvrdí. A teď například tedy ty, eh, ty, mm, tedy eko, eh, jako, mm, ty efektivní eh, mm, nové typy žárovek jsou také ekologickým spožím, takže ať zvolíme jakýkoliv přístup, tak vždycky to povede k takovým tedy nahodilým výsledkům. Je třeba i vyřešit, eh, definovat další otázky, otázka, otázky jako je diskriminace. I mm, ti, kteří mm, tedy toto propagují, tak pořád ještě nemají jasno, jak by se, jaký by měl být rozsah. Hovoří, eh, že to jsou zelené, ekologické výrobky, environmentální či nové technologie, které jsou přátelské k životnímu prostředí. Návrhy, které teď leží na stole v Ženevě, tak jsou tedy vlastně takovou nahodilou směsicí různých komodit, mm, které jsou subjektivně považovány za ekologické. Takže zde mm, některé z nich jsou předmětem velké diskriminace, protože nejsou na seznamu. A i tedy chemikálie a chemický průmysl tedy eh, v podstatě eh, vyrábí z eh, produkty, které jsou nezbytné. Vyrábí nebo přispívá k výrobě solárních panelů, nebo vyrábí tedy materiály třeba pro lehčí motorová vozidla, nebo izolační materiály, a, nebo pro vyrábí detergenty. A lze to považovat za ekologické komodity podle studie McKenzie, tak Eh, ta eh, ukazuje, že eh, i díky chemie tak je možné vlastně i zredukovat emise skleníkových plynů a e, takže zde jde o to se podívat na to z pohledu tedy těch finálních výrobků. A samozřejmě e, zde e, jde o i suroviny a potom třeba některé státy nemají tedy zájmu rušit tarify pro suroviny, ale pro finální výrobky. Zde existují tedy různé názory. Já zcela podporuji to, co řekla paní Motal a to je, že je třeba eh, se na to podívat globálně, na ten hodnotový řetězec. Ale já se na to podívám jinak. Znamená to, že musíme liberalizovat eh, suroviny, které se používají, protože u některých eh, produktů eh, ty tarify eskalují a mm, vždycky, když ten, ta surovina překročí hranice, tak se zvyšuje tarif. Třeba Německo vyrábí polysilikony, velký výrobce, to je vlastně surovina pro solární panely. Čína se stala velkým výrobcem solárních panelů a dováží tedy polysilikony. A takže já se ptám, měli by politici být pro zrušení tarifů pro solární panely anebo pro surovinu, tedy polysilikon? A dále. Absence definice vede k takovým prapodivným návrhům a to třeba aplikovat tu koncepci, koncepci založenou na užití a na základě toho eliminovat eh, ty celní tarify u těchto komodit. A takže eh, potom vlastně by takové zboží eh, třeba se mohlo považovat za ekologické a tudíž by se neplatily žádná cla, ale hm, to chemický průmysl zamítá, protože to by bylo administrativně nákladné a vedlo by to ke korupci. A jak tedy, hm, takže hm, jak například tedy mm, mentally mm, damaging. Polystyren, polystyren tedy třeba, eh, který se používá pro izolace, mm, považovat to za ekologický výrobek, který tarify, ten systém tarifní klasifikace musí být neutrální, eh, nemůže být založen na žádných ideologiích či etických úvahách, takže neexistují žádné dobré či špatné výrobky a mm, takže <clears throat> žádné tedy eh, ty tarify, celní tarify eh, nelze považovat za žádoucí či nežádoucí z nějakých sociálních či ekologických důvodů. A zavádět tedy subjektivní eh, kritéria, tak to by otevíralo dvoře, dveře různým kategorizacím, třeba Eh, eh, zavádět kategorie jako etické zboží nebo tedy eh, efektivní zboží z pohledu zdrojů, které se používají a tak dále. Ale pokud tarify se budou využívat pro etické úvahy, tak potom logicky se budou zvyšovat či zachovávat pro všechny výrobky, které nespadají do těchto úvah, tedy definic. A já myslím, že to by narazilo na celou tu koncepci liberalizaci VTO. A teď pokud jde o iniciativu APEKu, takže my jsme v zásadě proti tomu, abychom to nazývali jako ekologickou iniciativu. To je iniciativa zharmonizovat tarify u 54 eh, typů výrobků spojených s energiemi a i vlastně energeticky účinné. To by byla špatná koncepce, špatná definice. Co to znamená energeticky účinné? Samozřejmě Evropská unie může uvítat tuto iniciativu APEKu, ale neměla by k ní přistupovat, protože, jak jsem řekl, e- e- evropské tarify jsou již tak nízké pro všechny tyto typy výrobků a nejvyšší je 2,9 v Evropské unii, kdežto tedy ty harmonizované tarify APEKu mají být 5 a navíc tam hodně výjimek. A tudíž Evropský chemický e, průmysl může pouze navrhnout, aby tato iniciativa se propagovala na půdě VTO a aby tam byly přijaty dohody bez jakýchkoliv výjimek. A závěrem. Ze všech těchto důvodů chemický průmysl se domnívá, že by bylo daleko lepší, aby naše vlády e, za, začaly Eh, seriózně, multilaterálně vyjednávat o tom, že by se podstatně snížily či eliminovaly průmyslové tarify pro všechny výrobky a ne, aby tedy se zapojovaly do takovýchto aktivit, které by vedly pouze k takovým nahodilým výsledkům, pokud vůbec nějakým. Deset let, eh, kdy se to zablokovalo v Ženevě, to nám ukazuje, že eh, jde o tedy téma, které se, které se nehýbe. Podle tedy do dopadu, dopadové studie DDA z roku 2011, tak to Eh, tam eh, došlo tedy k, k komparativním scénářům, které byly vytvořeny a mm, týkalo se to tedy eh, zemědělských komodit, průmyslových výrobků, služeb a tedy liberalizace obchodu a tam se říkalo, že tedy environmentální výrobky tedy by přidali pouhé 2, miliardy dolarů tedy k světovému HDP v případě eliminace cel, eh, kdežto tedy eh, sektorové chemikálie, strojní výrobky, elektronika by zvýšila HDP o, 15, o 17 miliard dolarů. Takže nemůžeme souhlasit s takovým úzkým přístupem, kdy dochází k diskriminaci mezi výrobky oblast chemikálií, tak zde tedy průmysl předložil liberalizaci tarifů, předložil eh, to VTO a všechny hlavní země by k tomu měly přistoupit. Jsme přesvědčeni, že země, kde došlo k liberalizaci chemického obchodu, tak to bude mít pozitivní dopady na celou ekonomiku a určitě to povede ke většímu růstu a rozvoji. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě to jsou takové velice eh, rozlišné názory, které jsme slyšeli. Děkuji za to. A poslední řečník, eh, Fabian Delcro, eh, ředitel pro vztahy s vládami a politiku GE, General Electric. Fabian, máte slovo, Fabiane. Takže a protože tady bude probíhat prezentace, tak se přesunu. On behalf of um, Děkuji, pane profesore. The energy associations and a few other clean tech business. Um, it's really an honor for me. Je pro mne velkou ctí být zde u vás. A to, co vám chci říci, je v zásadě podnikatelský příběh, příběh o e, růstu a tvorbě pracovních míst v Evropě. Eh, jde eh, vlastně o eh, něco původně amerického, ale má to silně evropskou stopu. Here is a map and here are GE's location. Tady uh, vidíte mapu a uh, lokality General Electric v Evropě. Jak vidíte, působíme zde již více než 100 let. Uh, máme 48 tisíc zaměstnanců a zajímavé je, že když hovoříme o čistých technologiích, tak s tím zcela souhlasíme a nejenom o tom mluvíme, ale také to děláme. To znamená, že za sedm let, respektive od roku 2004 do dnes jsme vyvinuli celou řadu zelených výrobků, snížili jsme výrazně uhlíkovou stopu a vytváříme samozřejmě eh, zisk, a sice 5 miliard investic eh, eh, vedlo k 20 miliardám zisku. To je pro představu, abyste věděli, že v rámci matrice GE je toto náš nejrychleji se rozvíjející biznis. Co to znamená pro Evropu? Jednak k větru. My jsme nyní vůdčím podnikem výroby větrné energie v Evropě. Máme tisíc eh, přímých zaměstnanců v Evropě pouze v oblasti eh, větrné energetiky a rozumí se samo sebou, že jak tady vidíte, nejsme pouze tu či tam, ale jsme přítomní všude v Evropě. V Rumunsku například jsme eh, vyvinuli Eh, eh, nejrozsáhlejší eh, závod na výrobu energie z větru na pevnině a tím pádem samozřejmě vytváříme i pracovní místa v Evropě. Další příklad, který je poměrně zajímavý, protože ukazuje, jak velice jsou, je naše činnost v Evropě poháněna vývozem. Jde o město Belfort, Možná, že jste někteří toto město navštívili. Je to město ve východní části Francie, je to region, který byl dramaticky postižen ehm, průmyslovou restrukturalizací v poslední době. My jsme tam převzali jeden e, závod na výrobu větrné energetiky, ale také plynové turbíny a máme tam téměř 2000 zaměstnanců a představte si, že tito lidé pracují téměř 100% svého času tady v Evropě, v obtížném regionu pro vývoz. Je to velmi konkurenceschopné odvětví. Téměř 90% tržby je vyváženo a z tohoto vývozu asi 40 vyvážíme do azijsko-pacifických zemí, což je region, k němuž se ještě vrátím. Takže nesporně tato iniciativa APEC znamená přímý růst pracovních míst e, zaměřených na vývoz, respektive vyrábějících pro vývoz. A podle kalkulací Evropské komise to nejsou malé ryby, je to 1,1 eh, milion eh, pracovních míst, eh, závislých pracovních míst v Evropě a jak komise také potvrdila, tento energetický trh narůstá. Problémem je, že když potřebujete vyvážet, a také vytvářet pracovní místa v Evropě, tak eh, čelíte problémům eh, přístupu k trhům. A ten první problém, jim, jemuž eh, musíme čelit, jsou tarify. Nestačí říci, že tarify na zelené technologie jsou nízké. Ne, jsou to skutečné vrcholy tarifů. Podívejte se například Rusko 10% na plynové turbe, turbíny, Čína 8% eh, u větru a tak dále. A problém, eh, jak Peter Brun eh, v úvodu zmínil, konkurujeme s fosilními palivy, to znamená klasickými zdroji energie, které nepodléhají žádným tarifům Tyto zdroje energie jsou obchodovány jako komodity a my ale chceme eh, mít eh, rovné podmínky pro naši hospodářskou soutěž. To znamená, eliminace tarifů je nezbytnost. Zelený protekcionismus, žádné tarifní překážky. Vy jste už viděli hezkou průzvitku o takzvaném eh, šíření politiky Eh, nakupuj eh, lokálně na lokální úrovni, eh, dodávej na lokální úrovni, vyráběj na lokální úrovni. To jsou ti kupující, s nimiž je i náš vývoz konfrontován. A výsledkem toho je, že v některých významných zemích BRICS podíl na trhu u větru je až byl před několika lety až 70% v některých velkých zemích BRICS. A toho využíval Siemens, GE a tak dále. Za sedm let se tento podíl eh, na trhu snížil na 10%. A to se nestalo zázrakem, anebo tím, že by tyto země vynalezly nové technologie. Je to prostě kombinovaný efekt e, tarifních a netarifní, tarifního netarifního protekcionismu tady máme také značnou míru nepředvídatelnosti na trzích, protože probíhá na úrovni VTO celá řada obchodních sporů. Za poslední dva roky jsme zaznamenali šest eh, sporů eh, na půdě VTO. Takže je nutno akceptovat, že na trhu je problém. Země se pouštějí do eh, obchodních válek. Jak to vyřešit? soudními spory, to je příjemné pro eh, právníky, anebo jednáním. A samozřejmě udržitelnější problém, eh, udržitelnější způsob řešení problému je přesvědčit země, aby se vrátili k jednacímu stolu. Jaký je výsledek? To vše vede k narůstání rizika a nepředvídatelností pro eh, odvětví zelených technologií. A jste-li bankéřem nebo investičním fondem, tak to, nej, to, co nenávidíte nejvíc, je riziko a nepředvídatelnost. Jaký je eh, důsledek? Například pokles 1%, eh, 1% za loňský rok do zelených technologií. Za poprvé jsme tady zaznamenali velký pokles tohoto trendu. Samozřejmě, že jsou tady i jiné faktory, nejenom tarifní a netarifní bariéry. Máte také eh, konkurenci eh, v podobě břidlicového plynu a tak dále. Eh, celé prostředí vytváří nepředvídatelnost a dodatečná rizika. Potřebujeme proto, zejména eh, v dobách eh, klesajících veřejných eh, zdrojů, rovné podmínky. Potřebujeme rovné podmínky a umožnit, aby trh zelených technologií se rozrůstal tak, aby přibývalo takzvaných úspor z množství anebo z rozsahu a aby se snižovaly tím pádem náklady. Co potřebujeme? To není žádné překvapení. Nulový tarif, eh, jež snížení na 5% eh, v rámci APEKu je velký milník, ale není to ještě vše. Potřebujeme učinit to, co eh, učinili jiní v 90. letech. V 90. letech nastartoval internet, podniky špičkových technologií stály na prahu eh, boomu, konjunktury a dospěli eh, k názoru, že eh, nejlepším řešením pro špičkové technologie je eliminace odstranění tarifů. My potřebujeme to tež. E, jsme v kritické době, v krizové chvíli, pokud jde o čisté zelené technologie, potřebujeme vzpruhu v podobě eliminace tarifů. E, jaký by byl efekt e, odstranění tarifů? Nejsem to já ani GE, je to údaj Světové banky. Světová banka vypočítala, že pozitivní efekt odstranění tarifních a netarifních bariér na čisté technologie by mohl představovat eh, nárůst ve výši 63 eh, velikosti světové, světových trhů. Eh, to by byla obrovská vzpruha, stimulace pro naše technologie případné akce. My tady máme zlatou příležitost. Souhlasím s paní Abdel Motal, která tady plédovala pro mobilizaci a pro uchopení příležitostí, které se nám nabízejí. Samozřejmě, že APEC není um, celé řešení, dohoda APEC ještě zdaleka není perfektní. Samozřejmě, že bychom do toho rádi zahrnuli další výrobky, ale je to první krok byť velmi křehký. Jak již bylo řečeno, tato dohoda byla sjednána i proto, že se jedná o nezávaznou dohodu. Otázkou tedy je, jsme my, Evropská unie, ochotní pomoci uvědomí toho, že eh, obchodování s ekologickými produkty byla jedna z hlavních ambicí EU, anebo si pouze řekneme, tato dohoda zdaleka není perfektní, proto ji budeme torpédovat. Pak ale bychom nesli politickou odpovědnost za selhání. I když jsme světovými vůdci v těchto technologiích. A tady nejde pouze o tarify, jde také o určitou tarifní kázeň. Když si eh, pročítáte mandát eh, APEC, tak eh, ten mandát byl schválen na úrovni eh, prezidenta Obamy, premiéra Číny a tak dále. A skutečně se dohodli na vyšší míře transparentnosti veřejných zakázek, na šíření standardů a tak dále. Otázkou je, zdali Evropská unie, světový vůdce v exportu čistých technologií jste, chce pouze přihlížet tomuto vývoji při vědomí toho, že APEC je eh, nejrychleji rostoucí trh čistých technologií. Eh, roste každým rokem o více než 5 Je to zájem Evropské unie. Poslední slide. Tady vidíte, že Evropská unie je světovým vůdcem eh, v těchto technologiích. Neznamená to, že EU otevírá své dveře pro nízkonákladové čínské oblečení, ale je skutečně eh, vůdcem světa v těch 54 eh, čistých technologiích sepsaných APEKem. Na špici je tady Německo a znamená to, že Evropská unie by skutečně vytěžila to pozitivum. Poselství tedy zní, že Evropská unie by za žádných nákladů nechtěla transformovat to, co se nyní odehrává na místní úrovni, na úroveň globální, což by v konečném důsledku posílilo netarifní systém. My chceme, respektive jediná cesta, jak dosílit toho, co chceme, je, aby se Evropská unie připojila k této dohodě. Nelze transformovat regionální, dnešní regionální nezávaznou dohodu do případné zítřejší nové dohody VTO, která by posílila VTO a která by umožnila našim podnikům vytvořit tady v Evropě e, zelená pracovní místa. Děkuji. Thank you all. Uh, děkuji, děkuji vám všem. A teď tedy se dostáváme k druhé části našeho slyšení, eh, to znamená k části zvané diskuse. Já bych teď chtěl dát slovo členům našeho výboru. Kristofa eh, Fielner za EPP, máte slovo. Děkuji. Eh, myslím si, že mohli bychom reagovat různým způsobem, ale mám několik jednoduchých otázek. První řečník, pan Brun, Eh, nám ukazoval eh, některé obrázky, kde v souvislosti s tím, že hovořil o eh, lokálním obsahu. A měl jste tam taky některé země Evropské unie a na to já teda zase nejsem moc pišný. Mohl byste k tomu něco říci? Pak jste hovořil o těch různých obchodních restrikcích, u těch solárních panelů. A tam, myslím, byla Itálie a Francie uvedena. To by mě také zajímalo, jak k tomu došlo. Já eh, eh, moc toho nevím o tom, co je na tom seznamu APEKu, ale vím, že se hodně soustředuje na energetický sektor, ale to neznamená, že eh, jediným aspektem environmentálních produktů je ten aspekt energetický. Čili zajímal by mě, jestli je to všechno vstaženo na energetický sektor, Eh, jenom proto, že to je oblast, která nás velice zaměstnává, ale jestli bychom se neměli taky věnovat i jiným věcem, protože, jak nám ukázal kolega z Cefiku, tak ta situace může být často velmi komplikovaná u posuzování těchto produktů. APEC, respektive ta dohoda, eh, to není eh, dohoda o informačních technologiích, to je jasné. A otázka tedy je, co se z toho nakonec stane, v co to vyústí. Já si například myslím, že eh, by nebylo dobré, kdybychom konstatovali pouze, že se domluví na nějakých nízkých eh, clech, protože další věc, ke který eh, by mohlo dojít, by bylo to, že by si oni přišli se svými standardy, na které my bychom se museli, ke kterými bychom se museli přizpůsobit. Buď jsme tedy u stolu, a nebo se jenom díváme, jak ostatní lidé tyto věci řeší. Eh, docela by mě zajímala ta otázka občanské společnosti. Eh, zajímavé je, že dnes tady není nikdo z, eh, ze skup, z politické skupiny zelených. To je zajímavé, ne? Možná, že to je trošku, to souvisí s tím, co jste říkala o té absenci té, civil, té občanské společnosti. Já sice ne já si myslím, že jestliže budeme mít vysoká cla v jedné oblasti, tak to eh, neznamená, že to musíme, že musíme snížit eh, eh, cla v jedné oblasti, protože by to bylo diskriminační, protože kdybychom něco takového to propagovali, tak já si myslím, že tento výbor by skutečně nemohl dělat absolutně nic, ale jestliže se podíváme trošičku hlouběji, tak mě dělá starost jedna věc, jestliže se soustředíme pouze na sektor energetický, Eh, já například, eh, když jsem naposledy se na to díval, tak jsem nenašel žádná cla na fosilní paliva, ať už je to ropa eh, nebo jiná fosilní paliva. Takže jsme v takové bizarní situaci. My máme tarify na věci, které chceme prosazovat a dokonce tyto, tato cla, tyto tarify zvyšujeme já nechci hovořit o dumpingu a o dumpingových clech, protože to souvisí s jinou oblastí ekonomik, ekonomiky ale myslím si, že to je zajímavý fakt. A e, já si myslím, že teď s vysokou mírou e, přesnosti máme skutečně antidumpingové cla, ať už se jedná o bioetanol, o diesel, o e, naftu, o solární panely, o větrné elektrárny a tak dále. Čili já si myslím, že je skutečně E, toto zajímavé, ale pokud toto není řešením, tak otázka je, co je tím řešením. A já si myslím, že je potřeba se podívat na to jako na problém. Pochopitelně, e, že by bylo nejlepší, kdyby se tím zabývala Světová obchodní organizace. E, I kdyby to by byl závěr toho kola z Doha, tak by to bylo fantastické, ale pak bych například přestal argumentovat v tom smyslu, že bychom měli podpořit obchodní Um, teda dohodu o volném obchodu eh, se Spojenými státy, ale já, eh, já pochopitelně chápu, proč říká Světová obchodní organizace, že by se věci měly dělat na půdě Světové obchodní organizace, ale nemyslíte, ty, že, nemyslíte si, že možná je toto trošičku nadbytečné? Uh, it, it was not a waste of time. Zcela určitě eh, eh, to byl čas, který jsem vám dal, který byl velice užitečně užit, použit. A já to myslím vážně. Eh, Paul Murphy je další, kdo požádal o slovo. Děkuji. Já si myslím, že je to opravdu zajímavé. Je zajímavé, že probíhá tady tato diskuse a že máme také zástupce General Electric, e, je, jejichž zájem v podstatě e, se zdá, že je skutečně ekologický. A e, možná, že to je šťastná schoda náhod, že zájmy životního prostředí a zájmy velkých firm jsou skutečně slučitelné. Velice často hovoříme o tom, že tak, takovéto schodě náhod dochází i jinde a podle mého názoru eh, v tomto případě tomu tak není. Já eh, nechci hovořit o liberalizaci environmentálních eh, produktů, ale myslím si, že ta myšlenka, že není určitá frikce mezi liberalismem kapitalského typu a životním prostředím, že zkrátka tato myšlenka není správná. Uh, General Electric se snaží eh, prezentovat jako eh, čistá společnost a přitom je to jeden z největších znečišťovatelů ovzduší ve Spojených státech. Eh, vyrábějí nebezpečné látky, obrovské množství znečištění právě pochází z jejich výrobků, čili myslím si, že to, co tady prezentuje GE, jako že vlastně jim jde o životní prostředí, já si myslím, že zde bychom měli být velice skeptičtí a měli bychom eh, mít k dispozici také nezávislé hodnocení tohoto stavu. Další otázka, spíše obecná poznámka. I tam, kde platí, že liberalizace environmentálních produktů představuje určitou pomoc, eh, myslím si, že by to přitom neodpovídalo eh, jako v, té, v tom kontextu té krize, která v současné době probíhá. Eh, a myslím si, že k tomu přistupuje i ta otázka absence závazných eh, pravidel. Eh, ale zajímalo by mě, jestli máme k dispozici nějakou nezávislou studii o tom, jaký je dopad plné liberalizace environmentálních produktů nebo těch 54 produktů Eh, jinými slovy, jaký dopad to má například na množství emisí eh, skleníkových plynů eh, nebo vůbec na celou otázku klimatických změn a tak dále. Za druhé by mě zajímalo, kolik takovýchto produktů, které jsou na tom seznamu APEKu, Eh, nebo na tom seznamu Světové obchodní organizace, kolik z těchto produktů eh, je produktů, o kterých mají zájem také rozvojové země, ať už se jedná o export nebo import. A potom by mě také zajímalo, jak se měří vlastně ten environmentální výkon Eh, jestli se berou v úvahu také věci týkající se výrobního procesu, vlastní produkce a tak dále. To se týká například biopaliv a tak dále. Jinými slovy, jsou tyto věci také braty v úvahu eh, při posuzování toho, co je environmentální produkt. To znamená, jestli se na to dělám také z pohledu výkonu takových produktů. Děkuji. Eh, tady nejde o to, že bychom chtěli soudit GE, vůbec ne. Tady Eh, pochopitelně zásobce GE dostane možnost, aby reagoval na to. Děkuji. Já bych chtěl srdečně poděkovat přednášejícím. Bylo to velmi napínavé a zajímavé poznat, eh, jak přistupují různé sektory průmyslu k této iniciativě. Zajímalo by mě toto. Zástupce chemického průmyslu, průmyslu řekl, je obtížné vymezit, co je ekologický produkt, co nikoli. A na straně druhé jsem zástupce GE pochopil tak, že v rámci APEC existuje seznam výrobků, které jsou ekologické produkty a takto jsou definovány a ty jiné nikoli. E, moje otázka na zástupce GE je, co říkám těm argumentům, elementům chemického průmyslu, že to ani vymezit nelze. Jak vymezuje GE produkt ekologický od neo neekologického. Proč eh, GE eh, odpovídá na toto vymezení eh, environmentálních produktů zcela jinak než chemický průmysl? Cariada Henri Weber, SND. socialisté demokraté. Ano, e, e, e, jed není v té látce, ale v dávce, to se říká. Takže zde, když jsem slyšel expoze zástupce chemického průmyslu, tak samozřejmě takový výrobek může být strašně užitečný při některém typu použití, v některých dávkách, ale ne, extrémně škodlivý v jiných. Takže souhlasím s naším předsedou. Definice Eh, těch environmentálních eh, produktů, to je věc, eh, ke které třeba přistupovat obezřetně. Co to je? Kdy to začíná být tedy environmentálně, mm, environmentálním výrobkem a kdy ne? Takže to není tak jednoduché. Já sám těžko hledám tu hranici. A druhý, druhá moje poznámka. Chci připustit, ano, že dnes uh, Řada výrobků eh, se vyrábí ve světě, made in the world, ale montuje se v Číně. Dobře, nicméně a e, snížit e, cla, to vypadá jako věc smysluplná, ale pokud jde o tyto sektory, pokud jde o Čínu konkrétně, tak tam hm, tam e, přece jsme vystaveni masivnímu dumpingu z jejich strany. A e, v oblasti fotovoltaiky i v oblasti tedy větrné energetiky, především e, v Evropě, tak Německo. Německo mm, bylo velkým tedy průkopnickým státem, ale pokud je o tuto energii, větrnou energii, ale vlastně Eh, tam eh, jejich trh byl zničen invazivním nástupem čínských výrobků a některé z nich jsou velice dotovány a vyrábí se za použití státního eh, kapitálu, kde v podstatě ty náklady na kapitál jsou nulové, eh, kdežto normálně ty podniky platí za kapitál a navíc se to eh, dotují stát čínský, mm, provincie, regiony, tedy veškeré formy dumpingu tam lze vystupovat. Dokud to všechno nějaké nenapravíme, nebudeme regulovat a především, když lépe budeme používat eh, ta protidumpingová opatření VTO a další, tak eh, snižování cel, podle mě, eh, to by mělo nastoupit až poté, co se toto vyřeší. Je zde tady tento problém, problém to, že tady není vůbec žádná regulace, respektive neaplikují se pravidla a zde existují nejrůznější formy dumpingu. Já bych rád si vyslechl tedy naše řečníky, aby se k této otázce vyjádřili. Děkuji. Další otázky? Ne, takže dobře, vyslechneme si komisi nyní. A omlouvám se. E, e, ještě hm, kolegyně Kardin. Děkuji, děkuji. Jenom chci říci, že souhlasím s tím, co řekli kolegové a myslím si, že eh, Eh, samozřejmě je prioritní, když asi tady není to správné fórum pro to, abychom si definitivně eh, vyjasnili, eh, jaké jsou ty systémy jednání, chování, protože v různých situacích nacházíme různé odpovědi podle toho, o jaké subjekty jde. A pokud jde o protidumpingové řízení, problémy Německa, Itálie a dalších zemí v tomto sektoru, to jsou problémy obrovské, protože vůbec Především ale potřebujeme více informací a mít jistotu, že Evropa nemůže tedy pořád jenom dávat a nic za to nedostávat. Děkuji. Dobře, děkuji a nyní si vyslechneme komisi paní Henksi. Ano, děkuji, děkuji, děkuji za slovo a za to, že se mohu vyjádřit po té, co jsme si vyslechli všechny řečníky i otázky. Chci zdůraznit, že v komisi velice podporujeme eh, používat veškeré nástroje, nástroje obchodní politiky pro liberalizaci eh, environmentálních produktů, produktů a služeb. Eh, dáváme přednost multilaterální liberalizaci, protože zde jsme slyšeli od paní Motal, že teď v rámci mandátu Doha máme historickou příležitosti právě liberalizovat tyto environmentální produkty a služby. Deset let vypadá jako dlouhá doba, ale v historii je to doba krátká jsme přesvědčeni, že se nám podaří eh, pokrok v multilaterálních jednáních. Problémy existují, my je uznáváme za prvé eh, nedostatečné eh, závazky na straně těch rychle se rozvíjejících ekonomik, které by profitovaly z této liberalizace a zde ICTSD, právě zástupce hm, ICTSD to zdůraznil. Druhý bod, o tom hovořil zástupce CEFIKu. Ano, Samozřejmě je těžké se dohodnout na objektivních kritériích definice, co je environmentální a co není. Ale je třeba apelovat na pragmatismus. A o tom i hovořila kolegyně z VTO. APEC. No, e, samozřejmě tam, to nešlo, tam nešlo o nějakou akademickou diskuzi. Ne, to je ekologicky zdravý seznam e, komodit zboží. A možná bych se k tomu měla vyjádřit, e, jaké tam figurují. Zde hovořilo se o e, obnovitelné zdroje, e, čištění vody, tedy měřící zařezání veškeré, tedy ty e, ekologické výrobky a to z nich asi jedna třetina lze považovat za to, že pozitivně přispívají ke boji ke změnám klimatu, ať jsou to tedy ty, které jsou spojeny s těmi obnovitelnými zdroji energií. A poslední okruh problému je, že Eh, neproběhla diskuze o netarifních překážkách. A jedna z hlavních bariér eh, je eh, právě, to jsou ty bariéry, kterým čelí náš průmysl v zahraničí, ale APEC ve svém prohlášení hovoří o těchto tedy netarifních bariérách, takže asi i na straně APECu dojde k určitému pokroku, pokud je o rušení těchto bariér. Jsme velice rádi, že jste existuje nový předseda v Ženevě, který je velice aktivní, snaží se oživovat multilaterální jednání, což my podporujeme a jsme velice součinní. Zároveň i e, e, zkoumáme jiné možnosti, podporujeme i různé plurilaterální iniciativy, takové vlastně stavební kameny, e, které by vedly k těm multilaterálním úrovním. Je třeba ale překročit určitou kritickou masu a proto iniciativa APEKu je dost důležitá, protože, eh, jak jsme i eh, zmínili, tedy Čínu, která je na to napojena. Ujišťuji všechny, že pokud je APEC, eh, že my nevstoupíme, nepřistoupíme k této iniciativě APEKu tak, jak stojí a leží. To není naším záměrem, ale vítáme tuto iniciativu. Je třeba si uvědomit, že to je vlastně první mezinárodně dohodnutý seznam eh, s celou škálou, s širokou škálou zemí. A samozřejmě musíme dát čas APEFu, aby se skonsolidovali. Je to politická dohoda zatím, jak jsme slyšeli, není to závazné ve smyslu VTO nejsou tam pravidla pro řešení sporu a podobně, ale je to něco, s čím lze pracovat do budoucna. A naši partneři APEKu by měli přijít do Ženevy s touto iniciativy a s touto iniciativou a mm, potom by měl nastat APEC+. Plus. My jsme tady slyšeli řadu představ, řadu představ jako nulové tarify a tak dále, přidat další komodity, další výrobky. Jsou zde různé možnosti a i APEC, ale myslím si, sdílí náš cíl většinou. Asi by bylo zajímavé pro Evropskou unii přistoupit k této iniciativě. A podívejme se na to teď z evropské perspektivy, co to znamená. Pokud je o přístup na trhy, tak iniciativa APECu, ta by znamenala tedy matatelné výhody. Ano, 54 to není zrovna moc, ten malý podíl světového obchodu, ale Evropská unie je hlavním vývozcem těchto komodit, těchto výrobků. Je to sektor, který roste. V posledních dvou letech náš export se zvýšil o 2%, většina vývozu do zemí APEKu asi 60% a asi jedna třetina, myslím si dokonce 50% jde do těch zemí APEKu, které mají největší cla Eh, tak jak jsme to viděli na slajdu. Takže teď v době krize si myslím, že to je zajímavá možnost. Ale pokud to bude jed, eh, předmětem jednání v Ženevě v rámci VTO, samozřejmě, jak jsem řekla, my podporujeme multilateralismus ekologicky řečeno naše eh, rychlá analýza nám říká, že to je eh, seznam eh, z pohledu ekologie dobrý, takže bude to prospěšné pro ekologii a my jako Evropané samozřejmě, my jsme vůdčí silou v oblasti životního prostředí. A v neposlední řadě samozřejmě kromě těch multilaterálních úrovní jednání, tak liberalizace obchodu, ano, o to nám hodně jde. Eh, vydáváme zóny volného obchodu, teď máme tedy eh, ty, ty takzvané zelené výrobky, co to znamená, že vlastně tam není žádné přechodné období u nich, dochází hned k liberalizaci, ať je to, ať je to Korea, Singapur, Jižní Amerika a tak dále. A nyní máme novou generaci těchto dohod vole eh, eh, obchodu, kde máme konkrétní kapitoly, které hovoří právě o obchodování s těmito ekologickými výrobky a služby a potom velice inovativní přístup k netarifním bariérám. Singapur, Větnam, Malajzie, s těmi se jedná nyní a to o konkrétních eh, kapitolách či přílohách, které se týkají právě netarifních bariér v oblasti obnovitelných zdrojů. A tyto bilaterální jednání jsou hezkým příkladem pro to, abychom i se e, zabývali e, touto tematikou potom na multilaterálních úrovních. E, je z dlouhodobého pohledu hm, doufáme, že ten náš přístup bude holistický při řešení těchto tarifních a netarifních bariér, ale z krátkodobého pohledu musíme pomáhat průmyslu eh, tak, aby měli přístup na eh, trh a aby i existovala řádná pravidla alternativního řešení sporu. A my samozřejmě budeme používat veškeré právní cesty, abychom zajistili rovné podmínky. Závěrem. budeme pokračovat na všech těchto frontách, multilaterální plurilaterální, bilaterální, bilaterální. To je pro nás strašně důležité, protože my věříme eh, v rozvojové aspekty, ekologické aspekty liberalizace a iniciativa EPACu je pro nás dobrá eh, příležitost, ne sice perfektní, ale zajímavá. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji. Třetí část tohoto slyšení Eh, je ta část, kde eh, umožníme řečníkům reagovat na to, co zaznělo v diskusi. Eh, můžete tedy reagovat na některé ty výhrady, na některé ty otázky, které zde zazněly, včetně tedy té otázky týkající se definice environmentálních produktů a služeb, jestli vůbec existuje taková definice. Eh, dále zase otázka, jestli dohoda a peku je něco, co bychom eh, měli přivítat, nebo jestli je to věc, která nemá žádný význam, jestli by to mohl být další krok, který by vedl eh, k dalším iniciativám ze strany komise. Teď tedy dám slovo řečníkům v obráceném pořadí, než tak, jak vystoupili v té první části slyšení. Takže eh, prvním řečníkem eh, bude pan Fabian Del Cross. Eh, máte možnost, pokud si to přejete, reagovat na některá obvinění, která tady zazněla na adresu vaší společnosti. Děkuji, děkuji vám, pane profesore Moreiro, a dovolte, abych poděkoval také za ty otázky. Myslím si, že ta první otázka se týká definice, ta druhá se týká eh, toho, jestli se chová eh, naše firma GE hnusně a dále potom se to týká parametrů a dumpingu. Takže já budu odpovídat v tomto pořadí. Co se týče toho, eh, té otázky definice, tady souhlasím s tí, tou výzvou komise, že bychom měli jít cestou pragmatismu. Země se už eh, více než deset let v rámci Světové obchodní organizace dosáhnout nějaké eh, akademické definice. Je to jakási akademická válka. Já mám úctu před akademiky, ale bohužel zatím to všechno žádné plody nepřineslo. Máme teď nedokonalý list, seznam Otázka je, jestli vůbec chceme nějakým způsobem eh, převést tak tento seznam na něco, co bude závazné, něco, co se stane jakýmsi milníkem, anebo jestli se dostaneme do situace, eh, a jestli nám to umožní tuto příležitost využít. Myslím si, že Evropská unie by se mohla eh, zamyslet Eh, nad tím, pokud se zlepšit eh, kvalitu tohoto seznamu, tak možná bychom mohli k tomu přistoupit inovativním způsobem a udělat z toho takový jakýsi živý seznam, eh, kdy APEC by mohl používat určitý mechanismus, který by umožňoval aktualizaci tohoto seznamu v pravidelných intervalech, tak jak to odpovídá stále se rozvějícím technologiím. Eh, já na, na, nevidím eh, eh, žádný důvod, proč by na tomto seznamu nemohly být chemické látky a chemické produkty. Pochopitelně, že by tam měly být. To se týká takových věcí, jako je například čištění vody a tak dále. Já jsem přesvědčen, že i chemický průmysl by z toho měl prospěch protože chemické produkty potřebujeme jako vstupní materiály. Ehm, jestli to, že je firma eh, velká a chová se hnusně eh, vůči eh, životnímu prostředí. Já nevím, jestli skutečně můžeme tyto věci vidět takto černobíle. Jestliže se zeptáte toho jednoho, celého jednoho milionu pracovníků, kteří zde pracují v oblasti zelených technologií, Jestliže se jich zeptáte, jestli si myslí, že zelené technologie se netýkají biznisu jako takové, jestliže se zeptáte lidi v Belfortu, jestli se domnívají, že GE nepřispívá eh, k růstu, zelenému růstu, tak možná by jim to přišlo trošku eh, abstraktní, tato otázka. Každopádně by znamenala ztrátu pracovních příležitostí pro tyto lidi. Eh, pan Weber se zmínil ostatně o tom, že musíme také konkurovat eh, vysoce dotovaným eh, státním podnikům. A já si myslím, že to, že je firma veliká, nám dává obrovské příležitosti. Nám to například umožňuje to, že můžeme 10 miliard eh, amerických dolarů investovat do těchto čistých technologií a to do roku 2015 a to navzdory všem těm omezením, kterým čelí v současné době veřejné rozpočty. Eh, pochopitelně nic není eh, dokonalé a my se také eh, poučíme ze svých nedostatků a ze svých selhání. Ta třetí otázka se týkala dumpingu a toho, do jaké míry se může Evropská unie stále ještě chránit před těmi dravými praxemi, jestli již čas nastal, kdybychom měli Eh, vyslat jakýsi signál. Myslím si, že eh, Evropská unie má eh, tarif 1,8 na tom seznamu APEKu. To je takzvaný tarif nebo clo ochrané. Myslím si, že v této místnosti není nikdo, kdo by se domníval, že tento tarif v hodnotě 1,8 je prostředek protekcionismu. Ne, je to zkrátka jakási stupenka na trh. Um, Myslím si, že existuje možná dohoda e, v oblasti daňové liberalizace, e, která by nám zabránila se e, chránit. Jestliže tedy podepíšeme tu dohodu s APEKem odstraníme toto clo? Ne, budeme v situaci, kdy budeme, muset, mohou, kdy budeme moci využívat své povinnosti a svá práva eh, v duchu eh, dohod Světové obchodní organizace. Jinými slovy, vůbec o nic nepřicházíme, eh, pokud budeme používat tyto nástroje, urgentní nástroje, které nám umožňuje Světová obchodní organizace používat, jestliže přitom také podpoříme export těch zelených eh, environmentálních produktů. Eh, René van Slaten je další, kdo eh, bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych měl objasnit tu otázku týkající se navýšení clu. Já neříkám, že jsem proto, naopak, já jsem říkal, že jestliže Eh, vezmeme v úvahu při posuzování těchto cel i etické otázky a jestliže řekneme, tyto, tato, eh, tyto produkty budou liberalizované, tak budou mít určitou výhodu, tak pak logicky bychom měli říci také, že eh, ty ostatní tarify by měly být uchovány. Filozoficky to říkáte, já neříkám, že to podporuji, naopak. Pouze jsem chtěl poukázat na to, že Eh, tak to vypadá vlastně logika celé této věci. Eh, pane předsedo, myslím, že jsem velice jasně eh, hovořil o těch otázkách souvisejících s definicí, takže to už komentovat nebudu. Chtěl bych říct si něco o tom dumpingu a o dumpingových nástrojích. Pro chemický průmysl je jasná jedna věc. Chceme mít volný obchod, chceme odstranit veškerá cla ale také chceme spravedlivý obchod, protože mm, potřebujeme mít určitá ochrana opatření proti nespravedlivému obchodu. A proto bych na vás na všechny rád apeloval v tomto výboru, abyste eh, si uvědomil, že ta studie, která byla provedena, eh, nebyla namířena proti eh, těm nejrůznějším instrumentům, které má Evropská unie Eh, tady šlo spíš o posouzení těch prostředků, které jsou vlastně eh, eh, proti spravedlnému obchodu. Pokud se používají proti nespravedlnému obchodu, tak je to naprosto v pořádku. Myslím si, že svět v současné době potřebuje skutečně široký, komplexní, širokou liberalizaci tarifů. Nejde o nějaký úzký přístup. Myslím si, že dvě, dva základní úkoly pro Světovou obchodní organizaci je liberalizace obchodu a také stanovení nových pravidel. A myslím si, že v těchto dvou oblastech v současné době Světová obchodní organizace zkrátka neplní svůj úkol. A Myslím si, že přidaná hodnota eh, určitého omezeného seznamu eh, environmentálních produktů by eh, mohla být na ten základní eh, seznam přidána. Nejde skutečně o nějaký limitovaný přístup, spíš jde o to, co jsem teď popsal. Děkuji. Děkuji, paní Abdel Motal. Děkuji vám. Ráda bych napřed odpověděla na otázky, které byly implicitně eh, zahrnuté v prezentaci mého kolegy z chemického průmyslu a pak bych zareagovala na otázky eh, poslanců. Musím říci, že eh, se vyjednáváním o ekologických produktech ve VTO zabývám již 10 let a mm, mm, myslela jsem, jsem si, že jsem dosud vyslechla jakoukoliv námitku, která pod sluncem existuje vůči tomu. Ale ty námitky, které jste nadnesl vy, jsem skutečně neslyšela ještě nikdy. Vy tvrdíte, že tato jednání povedou k diskriminaci zboží, které není na seznamu. Tvrdíte, že musíme rozlišovat mezi vstupy a finálními eh, produkty. Tyto dva argumenty jsem za posledních deset let, kdy se zabývám eh, těmito jednáními, nikdy nikdy neslyšela a považuji to za překvapivé. Důvod, proč ta jednání trvá deset let, je nezhoda ohledně úrovně ambicí. Nikdy jsem neslyšela eh, žádnou členskou zemi VTU, VTO, která by tvrdila, že ta jednání nejsou zapotřebí. Takže to bych chtěla jenom eh, objasnit. Pak tady byla řada věcných otázek, například složení seznamu APEC, zdali je to um, pouze soupis energií. Eh, odpověděla bych, ta, ten seznam eh, obsahuje zařízení na eh, kontrolu znečištění ovzduší, dále zařízení na výrobu obnovitelných zdrojů energie, různé zařízení na monitorování znečištění a tak dále. Otázkou bylo, zdali ta studie kdy byla, zdali exist, akceptovala eh, studie o liberalizaci obchodu všech 400 eh, produktů. Liberalizovat obchod eh, neznamená, že ta země to hned může druhý den importovat. Já jsem egyptčanka a mohu vám říci, že v mé zemi celá řada ekologických nařízení neexistuje. To znamená odstranit tarif z katalytického konvertoru by neznamenalo, že ta země může okamžitě importovat tyto, eh, tyto přístroje, protože tam už eh, nejsou eh, žádné překážky nebo úpravy. Takže je zde nutno řešit hned několik věcí najednou. Odstranění nebo snížení tarifu je pouze jeden z kroků v rámci řady dalších potřebných kroků které je rovněž nutno vyřešit. Dále byla otázka, zdali nějaká rozvojová země vyváží produkty na seznamu APEC. Ano, samozřejmě některé rozvojové země jsou um, avantgardou při vývozu, například Čína, Jižní Korea, uh, ehm, Malajzie a tak dále. Jsou hlavními vývozci řady produktů na seznamu APEC a mnozí, mnohé z těchto zemí jsou také um, vlastně na špičce eh, registrace patentů tak, takových těchto zařízení. Nedávno mm, jedna organizace zveřejnila e, čísla o tom, takže ne, nejenom, že jsou velcí vývozci, ale také um, vynálezci. Někteří e, pánové se ptali, zdali uh, i uh, výrobní postupy um, budou uh, používány um, jako kritérium pro uh, sestavování těchto soupisů či seznamů. Ne, nikoli, nikoliv, zní odpověď. Jde pouze o posuzování charakteru zboží, nikoli tedy um, charakteristika výrobního procesu. Dále, zda VTO není otevřena iniciativám eh, eh, z jiných končin. My určitě považujeme dohodu APEC za milník, za velmi konstruktivní eh, mm, vůči tomu, co se může na VTO půdě udělat. Je to určitý stavební kámen a nikoli ohrožení. Mm, pokud jde o dohody o volném obchodu, VTO je vůči tomu otevřená, protože to vytváří více obchodu a nikoli méně. Takže naopak my bychom chtěli, aby ten soupis produktů ještě narůstal multilaterálně. E, pak tady byla řada otázek, které se buď přímo zmiňovaly e, dumpingu, e, subvencování vývozu jinými zeměmi, zatímco jiné země subvencují vývozy a uplatňují dumpingové ceny a tak dále. A proč stále dávat a nic oplátkou eh, nedostávat. Moje odpověď je, že samozřejmě dumping je eh, strašlivá praxe, ale nemyslím si, že abychom vyřešili jeden obchodní problém, musíme vytvářet další. Já myslím, že dumping řešíme, když vytváříme eh, nikoli tarify, ale když řešíme dumping. A řešit dumping znamená projít eh, jednáním VTO ohledně subvencí anebo určitých protiopatření. Nemyslím si, že vhodnou odpovědí by bylo vytvářet další obchodní problém a další zdroj určitých obchodních frikcí. Pokud jde o to, že Evropa dává a nic za to nedostává. Já bych apelovala na tento výbor v tom smyslu, abychom si pamatovali, že se jedná o ekologická jednání. To, co Evropa dává, nemusí pouze obdržet v podobě obchodních koncesí. Vy to dostanete zpět v podobě lepšího životního prostředí a to je, myslím, účelem toho celého jednání jednání. Eh, to znamená, pokud se Evropa rozhodne být vůčím, eh, vůčím eh, partnerem těchto jednání, tak samozřejmě z toho budete mít zisk, když ti ostatní budou používat více zařízení na mm, čištění, čištění prostředí, tak samozřejmě z toho budete mít výměnou čistější životní prostředí. Děkuji vám mnohokrát a Nyní dávám ještě slovo panu Pítrovi Brunovi ze Ženevy ICT, ICTSD. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych se také ještě věnoval půz, rozsahu působnosti. Samozřejmě, že nesmíme přehlížet fakt, že multilaterální systém a e, e, vyjednávání Doha e, je na mrtvém bodě a všichni chceme, abychom se opět sešli k dalšímu obchodnímu kolu vyjednávání co nejdříve, ale jsou zde překážky. Musíme si uvědomit, že tady máme různé způsoby dosažení cílů. A my tedy na vás apelujeme s tím, že byste se na tyto věci měli dívat novýma očima, protože tady máme no, nový eh, stimul, jak, eh, jakým si způsobem potvrdit ty multilaterální, ta multilaterální jednání v oblasti environmentálních produktů a služeb. Otázka je, jestli to máme všechno zahrnout do jednoho cíle, který bude obsahovat naprosto všechno, a to od samého začátku, což možná by bylo trošičku ambiciozní při těch jednáních eh, na půdě Světové obchodní organizace. Já myslím, že bychom se tady měli eh, například podívat do historie. Například eh, dohoda ITA z roku 1996 představovalo velice úzký přístup. E, tady šlo o určitá cla, která byla aplikována pouze na několik principů. E, ale v této dohodě také byl vytvořen jakýsi mechanismus, který umožňoval rozšiřovat ten základní seznam. E, a víte, co se stalo? Zbytek toho všeho je historie. Byl to úspěšný přístup, který nepodkopával Eh, ten multilaterální přístup a otázka, jestli to v současné době můžeme kopírovat. Eh, já bych eh, se chtěl obrátit na svého kolegu z Cefiku, americkým mrčením, které říká, že bychom neměli popírat to, co je dokon... že bychom neměli trvat na tom, co je dokonalé. Myslím si, že Existuje celá řada tarifních linií, o některých jsme nehovořili, ale můžeme je charakterizovat eh, v rámci určitých skupin, eh, ať už se jedná o ty, které nabízejí určité přiblížení, ale měli bychom vycházet z toho, že určité přiblížení eh, se bude týkat eh, některých eh, produktů, které jsou používány pro jednotný, jednotné použití. A to se netýká pouze environmentálních produktů. A já si myslím, že na základě toho bychom měli pokračovat v naší diskusi. Já zkrátka vašemu argumentu nerozumím. Nám jde o to věci rozpohybovat. Existují různé způsoby, jak toho dosáhnout a historie nám říká, že eh, něco takového se udělat dá. Já bych chtěl reagovat ještě na Ehm, eh, to, co zde zaznělo, eh, vy jste říkal, že některé ty věci týkající se místního obsahu se týkají také zemí Evropské unie. To je pravda. V některých eh, sektorech jsme to skutečně zjistili. Jedná se o solární energii například, nebo jedná se o ty větrné elektrárny ehm, na moři takže skutečně se to týká Evropské unie a alespoň některých zemí a myslím si, že a to bych měl také eh, eh, možná objasnit. Nejde o to změnit eh, celou tu knihu Světové obchodní organizace, která obsahuje ta pravidla. Ne, budeme v tom pokračovat mimo vlastně ta jednání Světové obchodní organizace. Nakonec bych chtěl ještě říci, Eh, vlastně zopakovat ten argument, že Evropská unie skutečně, že tady jde o eh, mnoho Evropské unii. Je to průmysl, který se rychle eh, rozvíjí. Měli bychom se řídit všemi těmi signály, které se objevují. Měli bychom se soustředit na růst a stabilitu. Myslím si, že bychom eh, měli se pokusit být ve vůči eh, pozici i eh, v té další fázi. Myslím si, že vlak na nás nečeká a PEK už ten první krok udělal a my bychom se měli zamyslet nad tím, jak bychom to také udělali něčím, co je produktivní pro Evropskou unii. Děkuji, děkuji vám všem. Chtěl by něco, chtěla by něco ještě říci komise? Možná bych využila tuto příležitost k tomu, abych se zmínila o jedné věci, a sice, že na poslední výboru v Ženevě, který se zabýval právě obchodem, kde jsme hovořili o možnosti, jak pokročit eh, v této oblasti, byl určitý workshop, kde jsme eh, se zabývali novými trendy, eh, týkalo se to například technických parametrů a tak dále. A proto výsledkem toho byl konkrétní návrh sekretariátu Světové obchodní organizace a já budu velice ráda, když některé návrhy budou přicházet také od zástupců průmyslu. Eh, až bude eh, zralý čas, eh, a já si myslím, že to záleží na APEKu, kdy skutečně budou pokračovat v té začaté práci ale eh, podle mého eh, názoru ten horizont by měl být dva roky a ne deset let. Dále bych se chtěla zmínit o tom, že Čína Eh, bude hostitelskou zemí pro zasedání APEKu v roce 2014, což je velice důležitý moment, protože Čína to může vnímat jako možnost eh, dále pokročit eh, v prosazování této dohody. Myslím si, že by to mohlo vést k další liberalizaci a rok 2014 bude naprosto zásadní pro tento vývoj. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Děkuji za, eh, vám všem za toto skvělé slyšení. Eh, ta diskuse byla skutečně mimořádně rozsáhlá, byla velice přesně načasovaná. Eh, myslím si, že celá tato diskuse k této otázce je velice smysluplná. Jsme jedním z Evropská unie je velkým exportérem, měli bychom tedy se soustředit na možnosti další liberalizace Eh, tohoto sektoru. Většina našich obchodních partnerů v současné době eh, má obrovské překážky eh, pro další rozšíření. Ta dohoda APEKu sice je limitovaná, není závazná, ale přesto je to věc průrazná a neměli bychom ji podceňovat. Budeme dále na těchto věcech pracovat a pokud to bude jenom trošku možné, tak se pokusíme dosáhnout dohody APEC+, plus, ehm, tak jak ji navrhuje komise. Eh, dovolte, abych eh, ještě řekl, že jeden z cílů eh, naší strategie 2020 je zelený růst a myslím si, že jsme politicky zavázáni, abychom prosazovali skutečně svobodnou a férovou filozofii. Proto by mě opravdu překvapilo, kdyby komise eh, tuto věc nepodpořila. To znamená, kdyby nepodpořila celou tuto otázku liberalizace environmentálních produktů a služeb. Eh, jak řekl pan Brun, který vystoupil naposledy v té diskusi a velice moudře řekl, eh, prezident Ita, ehm, který hovořil o tom, že ITA eh, odpovídá pravidlům Světové obchodní organizace a že bychom možná měli tohoto příkladu využít. Měli bychom eh, ze začátku ehm, si brát jenom malá sousta a dále eh, tu věc rozvíjet tak aby nakonec eh, ta dohoda byla skutečně příslušným způsobem ambiciozní. Děkuji všem, kteří se zúčastnili této diskuse. Chtěl bych poděkovat také eh, kolegům z našeho výboru, chtěl bych poděkovat sekretariátu za to, že zorganizovali toto slyšení, chtěl bych poděkovat všem řečníkům a pochopitelně také bych chtěl poděkovat eh, komisi, která velice aktivním způsobem se zúčastnila naší diskuse. Takže všem vám velice děkuji. And, uh, our next item is... Další bod eh, na programu je bod 15. Which will uh, be an exchange of views. Eh, což je výměna názoru s komisařem de Huchtem. který by měl přijít během několika minut. Myslím si, že teď eh, necháme hosty v klidu odejít. Pochopitelně ale můžete zůstat, pokud si chcete vyslechnout pana komisaře. Ono ještě bude chvilku trvat, než pan komisař přijde, jak je mi řečeno, takže si uděláme přestávku pět minut. have attention, please. Let's, uh, Prosím, budeme pokračovat, tak jak jsem řekl, již tak výměna názorů s naším komisařem pro obchod Karlem de Chuchtem, kterého zde opět vítám. To je pravidelný host na našem výboru. Tentokrát jsme ho pozvali, aby zde se vyjádřil ke konkrétnímu tématu iniciativa komise eh, nařízení, které se týká veřejných zakázek, respektive reciprocity při zadávání veřejných zakázek. Ano, přístup zboží a služeb eh, eh, na mm, trh Unie a potom i jde o i naopak tedy recipročně zase zajistit přístup na trh třetích zemí pro Unii. Ono není to tak obvyklé žádat po komisaři, aby se vyjadřoval ke konkrétním tématům zde, avšak to je důležitá agenda, dost kontroverzní a irské předsednictví nás informovalo, že rada je rozdělená názorově je tam celá řada výhrad. A poněvadž řada členských států není ochotná vést detailní diskuze o tomto návrhu a e, novelizovat postoj rady. Zdá se, že tato zdá se mi, že tato žádost komise, to znamená vyvinout další úsilí a snažit se objasňovat věce, takže to je dobrá iniciativa. Náš výbor a především náš zpravodaj Daniel Kaspary mm, je odpovědný za přípravu parlamentního stanoviska a samozřejmě proto nás zajímá si vyslechnout pana komisaře a navíc ještě je to umocněno tím, že teď tato iniciativa komise se ocitla ve změněné situaci. Takže vítejte ještě jednou, pane komisaři, eh, na eh, našem výboru, tady jste už jako doma. Tak, prosím, máte slovo. Děkuji. Ano, já, se, já mám několik domovů, já pořád cestuji, takže spíše bych to nazval stan, který sebou nosím a vozím. Pane předsedo, milí kolegové, víte, že já eh, věřím pevně v otevřený trh, věřím v reciprocitu a jeden z hlavních úkolů komisaře pro obchod právě je snažit se o další otevírání trhu, Eh, pro evropské firmy po celém světě. Eh, sektor veřejných zakázek v EU je jeden z nejvíce otevřených na světě a zůstane tak. Eh, a neevropské země mohou konkurovat na našem trhu samozřejmě podle stejných podmínek a pravidel jako evropské firmy. A toto je v rozporu s omezenou otevřeností těchto trhů veřejných zakázek ve třetích zemích. Takový příklad jenom 5 veřejných zakázek, které se týkají tedy eh, eh, třeba staveb metra tedy, a takže pouze tedy eh, velice, tento malé číslo je přístupněno evropským firmám a asi 320 miliard v Evropě. Naopak se otevírá, dává eh, eh, možnosti eh, v rámci VTO, tedy člen, takzvané GPA, to je otevřeno tedy zahraničním firmám a i 178 miliard se zadává zahraničním zadavatelům, kdežto v Japonsku je to jenom 77 miliard a Indie, Brazílie, Čína, tak ještě ty nezadali nic, žádné tyto zakázky i když eh, zde samozřejmě je a naopak, ale mají velký zájem o evropské zakázky v EU. 28. března 2000 2011 my jsme navrhli nové nástroje veřejných zakázek, je to takzvaná iniciativa veřejných zakázek, mezinárodních zakázek, tak abychom zajistili další příležitosti, ale spravedlivé podmínky hlavně pro evropské podniky, které eh, mezinárodně si konkurují s jinými ze třetích zemí, tak abychom eh, zvyšovali zaměstnanost také a růst. Samozřejmě třeba nastolit správnou rovnováhu mezi otevřeností našeho evropského trhu veřejných zakázek eh, s tím, že ale je třeba, aby Evropa eh, i získala další efekt, to znamená, aby se otevíraly trhy pro evropské firmy jinde a jak asi jste právě zmínil, pane předsedo, názory ale členských států jsou v tomto rozdělené. Mm, e, velký počet členských států má velké obavy z tohoto návrhu a takže proti, zcela proti návrhu, zároveň e, významný počet dalších států podpořil tuto iniciativu, dokonce i předložili konkrétní pozměňovací návrhy, aby se dále ještě tento návrh posílil. E, doufám, že všichni souhlasíte, že E, nerovné podmínky přístupu na trhy v EU a na zahraniční trhy, tak to je problém. Je třeba, abychom se dohodli na tom, že je třeba zajistit lepší přístup pro evropské podniky na e, zahraničních trzích a je to o to důležitější teď v době, kdy e, příležitosti veřejných zakázek v EU se redukují kvůli škrtům v rozpočtech vzhledem k ekonomické krizi. A hm, teď otázka, jak Evropa by měla eh, zareagovat eh, na eh, tyto rozdílné názory členských států. Někteří říkají, že to je špatný nástroj, že bychom měli zachovat stávající úroveň otevřenosti a jenom bychom měli lépe se snažit vyjednávat přístup na zahraniční trhy. A zde i ty Eh, dohody ve VTO nám ukázaly, jak je těžké řešit eh, tuto propast, eh, co se týče otevřenosti. Bilaterální dohody ty dávají určitý manevrovací prostor, protože je možné tam třeba kompenzovat různé sektory a nedávno třeba jsme uzavřeli smlouvy volného obchodu a tam jsme dosáhli určitých výsledků a i mm, teď mm, podobný pokrok toho dosáhneme v rámci stávajících vyjednáváních. A i my teď tedy vyjednáváme s Japonskem a Spojenými státy, tam se to také snížíme. Ale je těžké eh, vyjednávat toto sektorově a naši obchodní partneři eh, nemohou brát naši otevřenost za jistou a měli by se snažit o, své, eh, o nějaké ústupky na jejich straně, aby také otevírali své trhy. A navrhované nástroje jsou dalším doplň, doplňkem k tomu toolboxu, který by měl pomoci, abychom i e, vyjednávali lépe toto v bilaterálních ujednáních. Omezení přístupu na evropský trh veřejných zakázek, to se musí přijímat na evropské úrovni. Členské státy nemohou sami o sobě přijímat diskriminační opatření ve svých zákonech o veřejných zakázkách, protože to by bylo v rozporu s evropským právem. Problémy jsou velké teď s těmi novými rychle rostoucími eh, ekonomikami, kde ty náklady na veřejné zakázky jsou dost velké z krátkodobého pohledu, i když samozřejmě to i v jejich zájmu třeba transparentní pravidla veřejných zakázek a e, otevřenost trhu, to je i e, velký zdroj úspor pro veřejné výdaje. E, a otázka Potom je třeba ještě bojovat s korupcí, e, to je další otázka. Řada zemí mění názor na veřejné zakázky postupně. Indie, Malajzie například e, nedávno se staly pozorovateli dohody o veřejných zakázkách e, v rámci VTO například. Ale další váhají, například Čína ty, této trvalo dlouho, než vůbec vyjednávala přístup ke GPA, i když Peking je členem VTO již 10 let, ale zatím ještě se nezavázali vůbec, že otevřou svůj trh veřejných zakázek. Závěrem, já jsem přesvědčen, že eh, návrh komise je užitečný, ale to neznamená, že e, e, je to něco, s čím nelze hýbat. Ne, naopak, je to otázka procesu, je třeba zvážit výhody, nevýhody různých nástrojů a i je možné předkládat pozměňovací návrhy. Já e, jsem přesvědčen o tom, že je třeba mít efektivní, vyvážený návrh veřejných zakázek a proto uvítám vaše náměty i náměty rady. Ano, velice eh, stručné a k věci. Děkuji, pane komisaři. Tak, zahájíme diskuzi. Náš zpravodaj Daniel Kaspary, EPP, jako první. Vážený pane předsedo, milý pane komisaři, děkuji, že jste dnes zde. Upozornil jste na to, že je mimořádné, eh, aby k nám eh, přišel komisař a projednával konkrétní eh, materiál, ale myslím, že v tomto případě to je smysluplné. O obsahu se již nemůž, nemusíme bavit, dnes se o tom diskutuje již po třetí, ale já myslím, že jsme nyní představili tímto problémem. Mým dojmem je, když hovořím s lidmi, že jsou osoby, které které tento projekt zcela odmítají a mezi těmi, kteří jsou um, pro něj, tak nekritizují články 8 a 10, ale zejména kritizují článek 6, zejména poslanci v parlamentu. A i z poslední diskuse to bylo zjevné. My jsme tady v parlamentu diskutovali pouze o článku 6. Na straně druhé, na radě, tam e, slýchám od těch, kteří jsou zcela proti tomuto nástroji, že s článkem 6 mají nejmenší problémy. Hlavním problémem pro ně je článek 8 a 10. Eh, otevřeně e, řečeno, zanedlouho se dostaneme k bodu, kdy budu muset předložit svou zprávu, ale stále mi ještě není jasné, jak máme pokročit s tímto projektem do stádia, kdy bude odsouhlasený a schválený, protože my se v parlamentu asi shodneme na návrhu, který posílí články 8 a 10, ale to bude zase eh, nepřijatelné pro radu. Takže otázkou je, jak z toho vybřednout. A moje otázka na vás, má komise už nějaké nápady v tomto ohledu, jak tento konflikt vyřešit? protože o obsazích nemusíme dnes hovořit. Otázkou spíše je, jaká je perspektiva, abychom tuto blokační menšinu eh, v radě zrušili. Já jsem se svou vládou o tom již také hovořil. Moje vláda je také jedním z těch eh, blokátorů a eh, je to pro nás dilema, protože ty věci, které my v parlamentu chceme, jsou pro radu nepřijatelné. Moje otázka na vás. Máte nějakou strategii, máte nějakou možnost, nějakou radu nebo upozornění pro nás, členy parlamentu, abychom tuto blokádu prolomili? Pane komisaři. Já bych rád eh, se zeptal pana Kaspariho, co si vymyslíte je řešením? Vy jste zpravodajem, ne? Yeah, okay, but, uh, but uh, I, I, if you agree, I can also ask a question. Ano, ale souhlasíte-li, tak mohu i já položit otázku zpravodaji. Jsou tady určité eh, eh, eh, nesoulady, nesrovnalosti, někdo je proti A, jiný je proti B a tak dále. My musíme tento problém nyní rozplést ale vy byste také měl mít nějakou představu, anebo mi řeknete, podívejte se, já o tom nemám ponětí, nebo nechci mít o tom ponětí, nebo názor, ale máte-li názor, tak bych byl velmi zvědav na něj. Ano, je jasné a hlavně snadné přehazovat si otázky sem a tam, ale to není velmi užitečné. Je to návrh Evropské komise, nikoli parlamentu, takže myslím, že je odpovědností Evropské komise pouvažovat o tom, jak realizovat tento projekt a úkolem zpravodaje je zajistit parlamentní většinu pro něco. A já si uvědomuji, že ta většina, kterou vidím pro tento projekt v parlamentu, přesně vede k tomu, že eh, narazíme na problém s radou a ten problém tam bude ještě větší, protože, jak jsem právě řekl, Evropský parlament podporuje výrazně články 8 a 10, má ale problém eh, s článkem 6 a na radě je to přesně naopak. Takže otázkou je jednoho dne předložíme něco, eh, myslím, že asi něco, co se ubírá tímto směrem parlamentu a otázka na vás je, zdali vy, co by původce toho návrhu, máte nějaké řešení. My jsme tady o toho, abychom vás podpořili a kontrolovali, ale nejsme tady o toho, abychom vyřešili vaše problémy. Ale eh, spíše mm, eh, usilujeme o vaši pomoc, eh, jak to rozplést, aby to prošlo legislativními komorami. to není problém, já zůstanu tak dlouho, jak bude zapotřebí, říká pan komisař. Eh, vy tvrdíte, že nejste zde, abyste vyřešili problémy komise. To mě trošku udivuje. Já jsem se domníval, že máme legislativní iniciativu a pak máte vy tady dvoukomorový systém, rada a parlament, aby dospěli eh, k řešení, ale eh, představa, že my tady nejsme o toho, abychom řešili váš problém, no, my jsme tady eh, o toho, abychom navrhovali nové věci a tak dále, to je ale podivný přístup legislativců. Chci říci, že je to samozřejmě na vás. Já se na konci pokusím vám předestřít řešení, ale, ale Eh, ten argument, že nejsme tady od toho, abyste řešili naše problémy. Já žádné problémy nemám, nemusíte je řešit. Co vy předseda tohoto výboru? Eh, smím já k tomu něco říci. Je to naprosto přiměřené, aby tento parlament, který se zabývá iniciativou parlamentu a chce, aby eh, eh, jeho iniciativa byla parlamentem schválena, nebo její iniciativa byla parlamentem schválena a když čelíme potížím, abychom požádali komisi o určitou pomocnou ruku eh, při překonávání těchto potíží. Takže si myslím, že otázka Daniela Kaspariho je zcela na místě. Ale dobře, dalším řečníkem je někdo, kdo už tady není byl zvolen do italského parlamentu, ale zastoupí ho Bernd Lange z SND. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já to také spatřuji trochu jinak než pan Kaspary. Já si myslím, že nutnost zavést takovýto nástroj byla parlamentem několikrát již postulována a také radou a proto tváří v tvář této zapeklité situaci je nutno pokusit se z naší strany ten zákonodárný proces trochu potlačit vpřed. Takže ta snaha eh, o společný přístup je dána a byla parlamentem i stvrzena. Jde o to, jak naložit s tímto problémem. Nabízí se například, abychom se podívali na eh, ty hlavní eh, námitky členských států Někteří mají i ideologické problémy, domnívají se, že volný trh, volný obchod je řešením, vše ostatní se řešení, eh, vyřeší samo, to nemůžeme akceptovat. Ale pak eh, je tady ještě něco oprávněného, s čím můžeme trochu posunout, například, nebo pohnout, například administrativní zátěž, zejména pro místní orgány. Tady, myslím, je na místě se ještě podívat, eh, jak to lze minimalizovat zejména když se pohybujeme eh, ve víceúrovňovém systému, jakým je Spolková republika Německo. Tam to může znamenat